Dámy a pánové, všechny vás srdečně vítám. Začneme zase druhou částí tohoto zasedání. Chtěl bych přivítat zpravodaje pro zahraniční ekonomické vztahy, eh, pana PK. Jsem velmi rád, že se účastníte našich jednání. Projekt beginnt nämlich der Zusammenarbeit Budeme tedy hovořit o spolupráci s partnery za našimi hranicemi v oblasti energetické politiky a sice o strategickém přístupu k bezpečným eh, dodávkám energie. Paní Hercog má slovo. Thank you, chairman. Uh, is... Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, tlumočníci říkají, že tady je problém s vaším mikrofonem. Neustále se vypíná, takže možná by se na to mohl někdo podívat. Zdá se, že konečně bylo přijato rozhodnutí. Zpráva bude vycházet se článku 50 eh, spolu s výborem pro eh, vnější spolupráci s AFETem, také díky ITRE, pravidlo 50. A co je nejdůležitější v této oblasti? Externí energetická politika nespadá do zahraniční politiky, Chceme se zaměřit spíše na jednotný energetický trh pro Evropu, takže to je další nástroj, který zvažujeme a chceme zajistit, že evropští občané budou mít větší zabezpečení energetických dodávek z dlouhodobého hlediska. A potom tady máme eh, článek eh, smlouvy 194, je důležité, abychom tyto věci mezi sebou sdíleli a ne ponechával si je pouze pro sebe. Na úvod bych vás chtěla informovat o tom, co víme e, z hlediska harmonogramu. Je to, myslím, důležité pro všechny, takže to možná zopakuji. První výměna názorů probíhá tady dnes. Mohla bych e, připravit zprávu a zpráva bude odeslána k e, překladu 20 prosince, takže to bude takový vánoční dárek. A pak se budeme zabývat toto zprávou 23. a 24. ledna příští rok. E, termín pro předkládání pozměňovacích návrhů 31. ledna a potom se to bude probírat také e, ve výboru INT. Jejich stanovisko, také stanovisko z AFETu, e, spadá do posílené spolupráce, to znamená, že Pozměvací návrhy, které eh, přicházejí z výboru pro zahraniční záležitosti, nebudou hlasovány v našem výboru a potom můžeme konečně hlasovat eh, na, o této zprávě o pozměvacích návrzích 21. března. A na plenárním zasedání, pokud všechno poběží rychle a dobře, pokud nebudou problémy s překladem, budeme hlasovat o této zprávě v Dubnu. Ráda bych eh, skončila zde ze dvou důvodů. Jeden důvod je takový, že jsme se setkali se stínovými zpravodaji a také ehm, s komisařem v rámci Translogu a chceme uspořádat slyšení v případě takto důležité záležitosti předtím, než budou podávány pozměňovací návrhy před tedy lednem a já doufám, že se to nebude týkat pouze této zprávy, ale možná to můžeme spojit s dalšími zprávami, které jsou připravovány paní Karin z EPP. Mohli bychom možná připravit minislyšení, to téma je velice zajímavé a myslím si, že je důležité, abychom si vyslechli pana komisaře Ettingera. E, myslím, že přijde také na dané slyšení a navrhuji že pokud se dohodneme na tomto slyšení, tak bychom měli také poslat pozvánku dánskému ministrovi eh, energetiky, protože to budeme řešit v rámci dánského předsednictví, takže to je jedna poznámka. Ještě bych tedy takto doplnila daný harmonogram, to znamená, že bychom měli uvažovat o tomto možném slyšení a všechny zainteresované strany, především tedy členové Evropského parlamentu i stínoví zpravodajové by se měli účastnit. Takže to vše je pro vaši informaci. Sledujeme také vše, co se děje v radě a chceme hlasovat o této zprávě v Dubnu. Zdá se, že na radě používají velice rychlý eh, postup a pokud vím, tak by rada chtěla odhlasovat eh, tuto zprávu 24.11. Takže tady máme velký rozdíl mezi tím, jak rychle chce postupovat parlament a rada, ale pochopitelně parlament má příležitost seznámit se se stanoviskem rady na dané téma a jaký je hlavní rozdíl mezi námi a radou a naopak, jaké jsou ty společné body a jak spolu můžeme vytvářet energetickou politiku v budoucnosti. Chci poděkovat paní Karvaj, paní, panu Termsovi, Pan Valean, eh, že se zúčastnili prvního zasedání také pan Šimanský, pan Sabrnoch eh, se zúčastnili, čili uděláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili dobrou politiku pro Evropu a evropské občany. Pokud máte zájem, tak ještě později mohu informovat o stanovisku rady, ale myslím, že všichni jste měli příležitost přečíst si daný dokument. Co je velice důležité s ohledem na tuto zprávu? Více než polovina energie spotřebované v Evropské unii pochází ze třetích zemí. Evropská unie je tedy největší dovozce energie ve světě. Je tedy důležité, abychom měli koordinovaný postup znalosti o tom, jak eh, především tyto bilaterální smlouvy probíhají, co se týče dovozu. To je naší prioritou, ale na úvod bych chtěla říci, že podle našeho názoru, a myslím, že to byla myšlenka především pana Trimise, chtěli bychom také zajistit koordinaci v oblasti energetických technologií, které jsou vyváženy z Evropské unie do jiných zemí, především do třetích zemí, protože stojí za to, abychom zjistili koordinaci. Velice často tyto technologie byly vytvořeny na základě evropských fondů na vědu a výzkum, takže bychom měli vědět, jakým způsobem potom exportujeme tyto technologie do třetích zemí a měli bychom se zajímat o tuto externí dimenzi. Také zahraniční politika nebo energetická politika, kam to vlastně spadá. Zdá se, že jsme se na tom již dohodli, ale chtěla bych zdůraznit, že tato externí dimenze musí být velice účinným nástrojem, který zajistí společný energetický jednotný trh a naše zpráva musí tento fakt zdůraznit, čili nechceme používat externí energetickou politiku jako součást zahraniční politiky. Naším cílem je, aby bezpečnost energetických dodávek byla zajištěna především evropským občanům a pochopitelně spolu s ostatními evropskými politikami jako propojování Evropy. Víme, že tady jsou sítě, které vstupují do Evropské unie, které se šíří po celé Evropské unii ke všem občanům, čili integrace těchto sítí bude dalším výstupem naší zprávy. Co je důležité, máme ve sdělení komise takový pocit, že se to spíše zaměřuje na politiku sousedství, na politiku jižních sousedů, já si myslím, že musíme přijmout globálnější přístup, protože energetika je taková globálnější, nejen tedy zaměřit se na naše sousedy, ale i dál. Musíme se zaměřit na LNG, eh, protože to nepřichází od našich přímů, přímých sousedů, ale z jiných koutů světa. 16 uhelné energetiky přichází z Afriky, čili i Afrika je pro nás důležitým kontinentem, když se zabýváme energetikou. A chtěli bychom vytvořit stanovisko, e, že z těch blízkých, sousedních, jasných zemích, se kterými dojednáváme energetické smlouvy, je důležité podívat se i dál. E, do Jižní Afriky, také v oblasti východního sousedství se musíme podívat i na západní kontinenty, to znamená Spojené státy americké, Jižní Ameriku i na Kanadu. Především, když hovoříme o zdrojích, jako je břidlicový olej nebo um, písky. A myslím si, že máme jednu planetu a energetické zdroje musí být brány jako takový obecný zdroj a koláč, ze kterého si každý ukrojí. To je myšlenka, kterou bych chtěla uvést v této zprávě. Také je to obousměrná záležitost, není to tedy jenom záležitost toho, co přichází do Evropy, ale i co vyvážíme z Evropy. Třetí věc, nesmíme se soustředit pouze na energetické zdroje, ale podívat se na vertikální energetické technologie. A myslím si, že spolupráce v oblasti energií ať už je to imobilita nebo elektrické automobily, to musí být součástí našeho přístupu. Musíme se zaměřovat na zdroje a potom eh, zjišťovat, jak tato energie je používána až ke konečným spotřebitelům. Musíme také zjistit, eh, kdo bude za co zodpovědný. Víme v minulosti takový vtip, že v podstatě vždycky, když jsem se bavil o evropské zahraniční politice, tak eh, se říkalo, a kdo teda sedí na té druhé straně toho telefonu, čili chtěli bychom také mít jeden hlas, jednotný hlas, eh, až budeme prosazovat evropskou energetickou politiku. Je to zajímavá otázka, zcela jistě musíme rozhodnout, kdo bude mít na starosti buď tu zahraniční politiku nebo energetickou politiku v rámci Evropské unie. Čili směřujeme k tomu, abychom měli jednotný hlas v oblasti energetiky, ale jsme na začátku naší cesty. Rada pochopitelně chce zajistit 27 různých hlasů. Já si myslím, že to řešení je někde uprostřed. Dám takovou analogii, která možná pomůže situaci. Mým cílem je, pokud máme 27 muzikantů a každý hraje na jiný nástroj, tak možná v první řadě potřebujeme nějakého dirigenta, eh, který zajistí, aby to všechno eh, souznělo a aby to nebyla jenom disharmonie. Je důležité mít tedy dirigenta, který bude koordinovat a řídit jednotlivé hudebníky, takže i pro mě je důležité, abychom rozhodli, jakým směrem se ubíráme a ne, co je naším konečným cílem, protože energetické zdroje, nedostatečnost těchto zdrojů, finančních zdrojů, to vše se sčítá a dříve nebo později si budeme muset rozhodnout, jakým konkrétním směrem se vydáme. Nechceme vyvlávat žádné konflikty, ale naopak najít řešení. To jsou tedy mé základní myšlenky a chtěla bych slyšet názory stínových zpravodajů, co se týče harmonogramu a bodů, které musíme probrat. Se zájmem se také vyslechnu komisi i radu a předpokládám, že pokud jako malý tým hudebníků, jako malý orchestr, sladíme tuto zprávu, která je o evropské energetické politice, tak věřím, že celá cesta bude bezpečnější a že lépe dosáhneme našich cílů, což je lepší energetické zabezpečení pro evropské občany. Děkuji a to je jenom pár slov na úvod. Herzlichen Dank. Děkuji vám srdečně. Můžeme tedy začít s debatou. Paní Cavalio. Thank you very much. Eh. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat paní Hercogové, zpravodajce, za velice inkluzivní způsob práce, když jsme zahájili setkání a debaty a paní zpravodajka je vždy velmi vstřícná a otevřená našim návrhům. Také bych chtěla ocenit komisi, protože podle mého názoru sdělení, které oni vypracovali, je velmi komplexní a kvalitně koncipované sdělení. Dotýká se témat, jako jsou dostupné zdroje energie, zabývá se různými geografickými regiony, ale zejména se soustředí na ty sousedící regiony. Také jsou tam braty v potaz bezpečnost, zajištění dodávek, environmentální faktory a nejenom zabezpečení dodávek, což já považuji za pozitivní. Své první úvahy bych chtěla rozdělit na dvě části za prvé silné stránky a za druhé v té druhé části bych se chtěla podívat na některé věci, které dle mého názoru by ve zprávě komise bylo možné zlepšit. Doposud pozitivní aspekty podle mého názoru jsou ty, že je posílena energetická politika EU mezi komisí a 27 členskými státy to je podle mě něco, co je pro Evropu velice důležité a ta skutečnost, že Evropa bude schopna hovořit jednotným hlasem, tak to je něco, co zajistí Evropě větší vliv na mezinárodním poli. To je podle mě tedy velmi silná stránka tohoto sdělení. Další body, které bych chtěla zdůraznit a které považuji za body, kde může být proveden další vylepšení, jsou následující. Za prvé, sdělení je velice podrobné v souvislosti se sousedícími regiony, zejména na jižní část Středozemní moře, východní oblast. Nicméně není věnována dostatečná pozornost Jižnímu Atlantiku, například, jak už tady zaznělo, LNG, dovoz plynu z zemí, jako je Nigérie, Angola a podobně. Dokument je tedy velice vágní, co se týče toho jižního Atlantiku. Za druhé, hmm, ty vzdálenější regiony nejsou tak podrobně ošetřeny jako ty blízké regiony. Zejména mě zarazila třeba Jižní Amerika, která představuje velkou oblast zdrojů a která podle mne si zaslouží větší pozornost, takže to je něco, na co bychom se měli více zaměřit. Za třetí, co se týče rozvíjejících se ekonomik, tak je tam velmi podrobně zpracována Čína. Já se ale domnívám, že bychom měli věnovat pozornost jiným rozvíjícím se ekonomikám, například Indii, protože narůstající vliv Indie bude do budoucna stále citelnější. A konečně je tam zpráva zaměřená na rozvojové země, kde bych eh, ráda viděla více pozornosti věnované budování kapacit. Jsou důležité rezervy energie, které jsou nalézány v některých rozvojových zemích, zejména v, oblast, v Africe. Je tedy potřeba podpořit budování kapacity, například rámcové podmínky, právní rámec v takových zemích. Evropa může toho hodně získat, když ty země zapojí do budování kapacity. Jako příklad bych zmínila Bosamby, kde byla nalezena veliká ložiska plynu, je tam veliký vliv jeho východní Asie, snaží se tam zajistit eh, tedy vhodný právní rámec. To je takový příklad, ale v Africe byste takových příkladů nalezli celou, celou řadu, kde můžeme, by bylo lepší zapojení do budování kapacity v oblasti energetiky. Toto jsou tedy takové mé úvodní poznámky k tomu, jak by bylo možné návrh komise dále vylepšit. Ehm, závěrem si říci, že se těším na další spolupráci se spravodajkou a dalšími stínovými spravodaji. Děkuji vám za pozornost. Mm, děkuji. Paní Valian, další stínová spravodajka. Yes, sir, uh, Sorry, it was... Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, právě jsem si objednávala čaj, takže jsem eh, byla trošku někde jinde, ale snad se zvládnu teď věnovat i tomuto tématu. V první řadě mi dovolte poděkovat paní Hercog. Jsem přesvědčena o tom, že bude velmi důslednou spravodajkou. Už uspořádala setkání stínových zpravodajů. Takže já velice oceňuji to, že se snaží, abychom dospěli ke společnému závěru. Snaží se to protlačit skrz parlament, aby bylo dosaženo návrhu, který bude přínosný pro všechny a který půjde nad rámec doktrín a toho, jak jsou témata vnímána v rámci průmyslu. Nicméně můj postoj k tomuto návrhu je liberální. Já jsem připravena akceptovat tento návrh komise, ale pouze pokud budu přesvědčena, že to je něco, co se dělá pro trh. My na evropské úrovni zatím nemáme skutečný fungující trh s energiemi. Nemáme ho vůbec. A já si myslím, že je dobré mít kvalitní zabezpečené služby v oblasti energetiky. A podle mě jediná záruka, kterou tady mm, můžeme hledat, je zlepšení trhu. Toto je tedy ten přístup, na který, který já mám k tomuto návrhu. Pochopitelně my nemáme společnou energetickou politiku, ale možná do posud to nebylo nutné, nebylo to potřeba. Jsou určitě konkrétní argumenty, proč ji nemáme. Je to jedna z těch oblastí, kde členské státy mezi sebou jsou velice konkurenční, kde si konkurují. Nejsem si jistá, zda by někdo byl ochoten se vzdát své konkurenční výhody jenom kvůli solidaritě nebo proto, aby zlepšil podmínky jinému členskému státu. Takže třeba, že nesouhlasím s tou situací, tak musím přiznat, že ji chápu. Takže i toto bude můj přístup k tomuto nařízení. Potom další věc, která mne osobně velice zaujala, je skutečnost, že zatímco hovoříme o vnějším rozměru energetické politiky, tak bychom zároveň nezměli zapomínat na to, že toho musíme udělat ještě spoustu mm, sami na svém dvorku, abych tak řekla. Takže my se tady díváme sice na tu vnější dimenzi, ale co děláme v oblasti třeba naší infrastruktury? Já vím, že komise navrhla regulace infrastruktury v oblasti energetiky a na to bychom neměli zapomínat. Měli bychom se snažit o integrovaný přístup. Toto není něco, co se odděluje na jedné straně. Na druhé straně musím říci, že rozdíly mezi členskými státy e, v oblasti jejich potřeb a energetických politik, tak tyto rozdíly jsou tak veliké, že eh, na to nesmíme zapomínat. To musíme mít na paměti, když se snažíme zajistit nějakou evropskou regulaci. Já mám určité obavy, ale možná bych neměla říkat obavy, ale prostě spíš bych měla říct, že se musíme tomu věnovat a zajistit, aby se nestalo to, že komise bude jednat jako určitý hráč v oblasti vyjednávání energetických smluv. Jedna věc je dostávat informace a zajistit koordinaci v rámci mezivládních smluv, ale druhá věc je působit tam jako nějaký aktivní hráč, aktivní subjekt, který chce mít konkrétní hlas na energetickém trhu. To je tedy něco, co bychom měli pečlivě sledovat a všichni bychom měli zajistit, že něco takového se nestane. Nicméně jsme se prvé na počátku naší rozpravy. Jsem si jistá, že se nám podaří vypracovat dobrou zprávu ve spolupráci všech stínových zpravodajů, protože to vypadá, že všichni víceméně máme stejnou linii, takže já se těším na další spolupráci, těším se na návrh zprávy a a doufám, že i do budoucna povedeme velmi dobrou debatu. Děkuji, pan Šimensky. Ano, děkuji vám. Chtěl bych eh, děkovat za mm, dobrý úvod eh, do eh, tématu. Je skutečně správné, že nyní máme možnost eh, dosáhnout širokého kompromisu ve výboru. Nejobtíženější otázkou však bude udržet rovnováhu mezi svobodou ekonomickou, tedy svobodou uzavírat smlouvy a e, druhou, na druhé straně tedy zase jistotou a bezpečností v oblasti energetiky E, na úrovni členských e, vlád. To je velmi obtížný úkol, ale e, jsou zde nezbytné také nové nástroje. I zemní plyn podléhá pravidlům trhu, ale přesto vidíme zcela jasně, že existují určité monopoly které udělají eh, lecos pro to, aby zajistili eh, to, aby se vymanili těmto pravidlům trhu. Takže komise by se měla připravit eh, na tuto záležitost tím, že dostane příslušné kompetence. To je vhodné. Pane předsedo, není španělský kanál. Žádná španělština. Jsou problémy se španělským tlumočením? Normálně by to mělo fungovat, takže prosím ještě jednou. krótko mówiąc, ten balans e, musí být. Nebudu tedy opakovat e, ještě jednou e, všechno, jenom to shrnu, že potřebujeme rovnováhu mezi svobodným obchodem a také kontrolou ze strany Evropské komise. balans a Takže ještě jednou tato rovnováha mezi svobodou obchodování a kontrola ze strany komise je nezbytně nutná. Je zde skutečně závažný problém. Mnohé monopolní podniky odmítají dodržovat pravidla trhu. Eh, to je třetí energetický balíček a pokud chceme toto odstranit, tak musíme také zajistit to, že i plyn bude podléhat těmto pravidlům, že tedy zde vznikne hospodářská soutěž, až budou dodržována pravidla. Existují skutečně mocní obchodní partneři, proti kterým zde stojíme a když s tím nic neuděláme, tak eh, bude situace jenom horší. Takže v tomto smyslu je ta zpráva také velmi důležitá. Před několika měsíci jsme u nás eh, měli takový příklad, kdy byla podepsána smlouva, která měla, musela být korigována komisí eh, při jednání a to se nesmí opakovat. Paní Del Castillo. Yes, thank you, thank you, president. Děkuji, pane předsedo. V první řadě chci poblahopřát paní Editě Hercok a všem stínovým zpravodajům za dobrou práci, kterou dnes nám předkládají. Podle mého názoru zdůraznili ty nejdůležitější body, ale dovolte mi, abychom se podívali na globální perspektivy. Před čím stojíme? Podle mého názoru je velice důležité zdůraznit, že Tyto návrhy ze strany komise by měly být v působnosti nebo v perspektivě jednotného trhu, čili evropské energetické politiky. Návrh v případě externí dimenze energetické politiky Evropské unie by měl být propojen s budováním jednotného trhu, tak jak to zmínila paní zpravodajka. Já si myslím, že to je klíčový bod, protože v tomto smyslu Vidíme tento návrh jako určitou cestu ku předu v oblasti energetického balíčku. Řešíme trh a řešíme také externí politiku Evropské unie. A to by mělo být v perspektivě Evropského jednotného trhu a tím se dostaneme eh, ke kontroverznějšímu bodu, a to je otázka, zda mít nebo nemít jednotný hlas v oblasti evropské energetické politiky. Já si myslím, že to je cesta, kterou se musíme vydat. Ale podle mého názoru je důležité, že z hlediska parlamentu jsme schopni zdůraznit, že to je cíl, ke kterému spějeme a z tohoto hlediska bychom měli pracovat na těchto politikách, měli bychom vyžadovat koordinaci, abychom takto vytvořili jednotný hlas v této oblasti. Dnes je to velice obtížné, ale nesmíme zapomínat na horizont. Pokud ji budeme ztrácet, tak se nebudeme přibližovat k tomuto cíli, čili je to otázka jednotného trhu, ale také jednoho hlasu v externí dimenzi. Děkuji. Chtěl bych zde pozdravit vědce, kteří nás navštívili a kteří se účastní systému eh, PERIN. Jsou zde jako návštěva našich kolegů a eh, bude následovat také týden poslanců mezi vědci. Takže vás srdečně vítám. Pan eh, Vidal Quadras, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Je velmi příjemné, že jste přivítal tyto vědce eh, a že následoval aplaus, eh, který eh, však si také využiji já Každopádně kolegyně Hercok je fenoménem. My jí blahopřijeme k práci, když jsme její zprávu zatím ještě neviděli, tak to je skutečně neuvěřitelné. Máme skutečně velikou důvěru v ní, takže již předtím, než předluží tu zprávu, jí blahopřejeme. To je skutečně velmi zvláštní situace. Víme však, že ta zpráva bude vynikající, ale máme zde dokument komise, o kterém hovoříme. Toto sdělení každopádně vítáme. Je zde žádáno něco, co chceme všichni. Je to posílení externí eh, dimenze v energetické politice, což je úkol, který je každopádně podstatný a významný především v dnešních podmínkách. Evropská Evropská unie musí hla, hovořit jedním hlasem, musí vést tak eh, takovýmto způsobem bilaterální jednání, ale také jednání v mezinárodních organizacích. Jsme silní a to proto, že jsme největší dovozce energií eh, což eh, znamená, že na jedné straně jsme tímto slabí, ale na druhé straně také nás to posiluje, takže neměli bychom se podívat eh, pouze na důsledky těch slabin, ale měli bychom to také posílit a podívat se na ty silné stránky a určitou moc. Tato debata je velmi objektivní a měli bychom se snažit eh, co nejvíce Eh, mít určitý odstup, eh, tak abychom mohli dosáhnout dobrých eh, výsledků pro energetickou diplomaci Dovolte mi několik úvah. Za prvé bych chtěl zdůraznit, že energetická zahraniční politika je velmi důležitá, ale ještě důležitější je podmínka, dokončení jednotného trhu v oblasti energetiky. Pouze pak budeme stát na pevných nohou eh, také při vyjednávání. V posledních letech se nám dosa- podařilo dosáhnout dobrých výsledků eh, v energetice, ale přesto ještě nemůžeme hovořit o eh, energetickém jednotném trhu. Proto, aby tento trh skutečně vznikl, musíme ještě posílit jednotlivé vazby tak, aby ohrožení zvenčí jako e, cenový výkyv anebo nejistota v zásobování e, mohly být e, také potírány společně. Toto můžeme udělat pouze, když také zajistíme zásobování všech zemí na základě spolupráce. Za druhé musíme zásobování zajistit nejenom tím, že vzniknou velké infrastruktury, jako například středozemní koridor, ten sebou přináší mnohé výhody. Ale každý jednotlivec bude vlastně vést eh, tato jednání, ale měli bychom vystupovat také společně, aby eh, to bylo účinnější. Je zde také otázka skapalněného plynu. Tento plyn eh, odebíráme také z politicky nestabilních zemí, kde tato energie není využívána jako Eh, zbraň jako taková, ale jako zbraň politická, což nemůžeme akceptovat. Eh, poslední bod. Lepší interní koordinace mezi členskými státy. Každý Stát eh, je suverénní a může si zvolit svůj energetický mix. Přesto však potřebujeme společného ducha, ducha solidarity. A to proto, že pokud jen členské státy budou uzavírat smlouvy ke své výhodě a k nevýhodě ostatních členských států, tak to není v pořádku. Takže vítáme návrh komise také ve smyslu vytváření mechanismu výměny informací o smlouvách s třetími státy v oblasti energetiky. A poslední bod. Chtěl bych návrh komise podpořit, tak aby naše snahy mohly být zlepšeny, naše snahy navázat lepší vztahy s partnery ve smyslu otevřeného svobodného trhu. To je náš hlavní motiv, ale zároveň chceme mít také lepší zásobování energiemi. Takže zde musí být eh, zajištěna taková pravidla, která by mohla být rozšířena i na naše sousedy. A jak říká eh, předseda Buzek, je to další cíl eh, kterému se musíme věnovat. V zahraniční energetické politice není jednoduché dosáhnout společné eh, pozice členských států, ale v době stoupající poptávky a za předpokladu, že fosilní paliva eh, budou ukončena a v době klimatických změn to žádá dlouhodobé eh, přemýšlení a myšlení do budoucnosti. Musíme tedy postupovat eh, společně a jistě zpráva to také zobrazí. Děkuji, kolega Mešároš. Köszönöm, elnök úr. <clears throat> Eddig azt hittem, hogy <clears throat> én vagyok az egyetlen, aki nem olvasta a jelent. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že jsem jediný, který ještě tuto zprávu nečetl, eh, ale ta zpráva vlastně není předložena, takže ani já jsem eh, zatím eh, se nedostal do jiné situace. Já se domnívám, že téma je v dobrých rukou. Paní Hercog a úvahy, které zde byly předloženy, rád podpořím. Zcela jistě může počítat s naší podporou. Je tedy důležité, aby ITRE ve své vlastní oblasti kompetencí si ponechala eh, energetickou eh, politiku a má to také eh, pádné dopady, co se týče externích dimenzí. Zde musíme spolupracovat také s výborem pro zahraniční záležitosti, ale také se zahraničními zastoupeními. Chtěl bych upozornit na to, že země střední a východní Evropy a já jsem z této oblasti, čili Slovensko, Česká republika, Maďarsko, byly velmi citlivé, co se týče závislosti na, eh, v oblasti zásobování energiemi. Je to téma, které se objevuje vždy znovu a které také eh, se týká diversifikace dovozu. Máme vždy určité obavy, eh, že dovoz zemního plynu z Ruska bude zablokován závisíme na eh, vývozu z Ruska. Zde jistě nemusím hovořit o detailech, proto je také nezbytné vytvořit takové infrastruktury, jako je eh, ropovod a plynovod eh, Nabuko je důležité, aby energie nebyla využívána jako politická zbraň. Další důležitou otázkou je to, že v těchto oblastech zásobování energiemi potřebujeme jednotný hlas, což je obtížně realizovatelné, protože energetika eh, patří eh, do kompetencí členských států. Nemáme tedy jednotnou evropskou energetickou eh, politiku. Měli bychom tedy dělit, že potřebujeme jednotný energetický trh, abychom mohli hovořit tímto jednotným hlasem. Chtěl bych také upozornit na to, že jsme pracovali na mnoha dokumentech v této oblasti a tato zpráva by měla využít tyto předcházející dokumenty. Není prostě možné vždy vypracovat novou zprávu a dělat jako kdybychom o tom ještě nikdy nehovořili. Například energetická strategie do roku 2020. Zde jsou určité závazky v souvislosti s klimatickými změnami například a také co se týče nízkou uhlí uhlíkového hospodářství. To jsou velmi důležitá témata, která by měla být zapracována i do této zprávy. Velmi často je tomu také tak, že ty zprávy jsou i eh, v rozporu. Eh, souvisí to například eh, také s atomovou energií a tady bychom měli tedy udělat určitý krok dopředu. Měli bychom tedy vyslat určité poselství. Po Fukushimě jsme v Evropě Eh, skutečně plní obav ohledně bezpečnosti atomových elektráren. Tato musí být zajištěna. A i toto musíme říkat jednotně. Musíme zde něco udělat, nesmíme nic Eh, eh, popírat a mlčet o problémech. Chceme-li spolupracovat v budoucnosti s dovozci eh, a vývozci energií, tak musíme spolupracovat také ve výzkumu a vývoji. Což není spojeno s přepravou energií, ale při řešení problému a také při zásobování energiemi je to důležité. Také ITER je významný. Bezpečná přeprava energetických nosičů, e, i to je výrazná a významná otázka. E, takže v této zprávě by se měla alespoň krátce uvést také toto, paní Bobinská. E, Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ten komunikat to jest bardzo. Mm, Dziękuję mnohokrát pane předsedo. Myslím, že sdělení představuje velmi dobrý text. Je tam celá řada dobrých myšlenek. Je to krok směrem k tomu, jak zajistit, že energetická politika bude více evropská, ale také se tam odráží dilema, které v Evropě nyní řešíme. Máme tady dobré výchozí předpoklady, chceme více integrace, ale na druhé straně jsou tady také národní zájmy, které musíme chránit. Takže eh, práce na, při práci na tomto textu, při práci na této zprávě je potřeba věnovat velkou pozornost celé řadě věcí, ale také eh, implementaci, provádění. Mám mm, určité obavy, že na úrovni eh, mezivládní rozpravy v rámci rady může dojít k tomu, že celá řada těch věcí, které navrhneme v parlamentu, bude rozmělněna. Proto bychom tomu měli věnovat velikou pozornost. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak eh, prosadíme, jak obráníme ty teze, které jsou ve zprávě formulovány. Je velmi důležité sdílet informace o mezivládních dohodách, ale je tady ta otázka provádění. Vidíme, k čemu dochází v oblasti třetího energetického balíčku. Vidíme, jak dlouho trvají eh, řízení pro porušení ze strany komise, jak dlouho to trvá členským státům, než balíček eh, implementují. Je tedy potřeba se zamyslet nad tím, jak to uděláme my. Je důležité rozšířit energetické společenství. To je v zájmu členů, v zájmu vlád. Komise správně říká, že členství v energetickém společenství by mělo být součástí přístupu a mělo by to být součástí budoucí integrace EU. Také je důležité rozšířit energetickou chartu a vyjednávání pod záštitou VTO. Ve zprávě se také hodně hovoří o Rusku a já bych ráda poukázala na jednu věc. Stále probíhají jednání s Ruskem v otázce třetího balíčku. Víme, že ta jednání jsou velmi obtížná. Čas od času si přečteme sdělení z jednoho z eh, ruských lídrů, kteří říkají, že není žádný důvod pro to, aby Gazprom nebo nějaká jiná ruská firma plnila mm, třetí balíček, protože ten balíček je evropským balíčkem. Takže ten dokument také ovlivní tato probíhající jednání. Já si myslím, že bychom měli podpořit tak, aby tam nebyly možné žádné výjimky, odchylky z mm, regulace vnitřního trhu. A jak jsem ji řekla, je velice důležité, aby byly dále rozpracovány myšlenky ve zprávě. Měli bychom komisi podpořit a zabránit tomu, aby ty myšlenky byly nějakým způsobem rozmělněny a měli bychom se také zamyslet nad tím, jak bude zajištěna implementace. Děkuji, paní Tykau. Děkuji, pane předsedo. Jelikož suroviny jsou čím dál tím vzácnější a Evropská unie musí učinit eh, přísná opatření pro zajištění eh, těchto surovin. Proto je také důležité to, aby vše, co se týká této oblasti, eh, bylo součástí eh, obchodní politiky. V bilaterálních eh, dohodách mezi EU a třetími státy by i toto mělo být uvedeno a měly by být uváděny také smlouvy s ostatními regiony světa. Všechny bilaterální vztahy mezi EU a třetími regiony by měly být vždy identifikovány co do jednotlivých strategických cílů EU. Tyto cíle by měly být ještě podporovány dalšími politikami. Děkuji vám a chce se prosím tomu vyjádřit ještě zástupce komise. Merci, monsieur le président. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, dovolte mi, abych na úvod poděkoval paní zpravodajce a všem členům, kteří se připojili velice pozitivními poznámkami. Eh, které se týkají také sdělení eh, komise, co se týče externí politiky v oblasti energetiky. Komise poprvé navrhuje globální přístup k tomuto tématu. Je to přístup, který přirozeně bude diferencovaný. Z tohoto důvodu se snažíme přeložit eh, priority Eh, které se týkají politiky sousedství, ale zároveň také produkujících zemí, velkých zemí, kteří jsou spotřebitelé a také nově vznikajících ekonomik. Takže v rámci tohoto globálního přístupu chceme najít priority a zároveň také přehodnotit diferencované využití různé nástroje, které máme k dispozici ze soudního hlediska, z technického hlediska, z právního hlediska, protože tyto nástroje musí zohledňovat různorodost našich partnerů. Zároveň chceme také nabídnout vyvážený přístup. Pochopitelně je tady otázka zabezpečení energetických dodávek, paliv. To eh, řešíme desítky let, ale chceme také se podívat do budoucnosti. E, například otázka e, účinného využití energie, e, dále obnovitelných energií. Z hlediska právního to musíme řešit s našimi sousedy, ale také z globálního hlediska to musíme řešit. Přirozeně nová globální otázka, která se týká bezpečnosti, jednak jaderné energetiky, ale je to také spojené s využitím zámoří a tedy v zahraničí. Co se týče konkrétních návrhů, tak eh, zde bych chtěl vyzvednout dva, dvě témata, které zmínila paní eh, zpravodajka, které jsou také v jádru našeho návrhu. První otázka se týká koordinace. Takže koordinace v duchu návrhu komise eh, neznamená pochopitelně to, že bychom chtěli nahradit činnost členských států, že bychom chtěli omezit Eh, jejich možnost uzavírání smluv s třetími zeměmi a ovlivňovat smluvní stránku mezi třetími zeměmi a mezi evropskými podniky. Ne. Jedná se o konkrétní návrhy, které posílí vzájemnou koordinaci a mezi těmito nástroji je také návrh, který se týká mechanismu výměny informací mezi vládními orgány, který bude také přeskumovan vaším výborem. To nám přijde důležité pro zachování fungování energetického vnitřního trhu. Druhý bod, ke kterému bych se rád vyslovil, je otázka kontinuity, přímého pokračování eh, v těchto návrzích a také v cílech eh, evropské energetické politiky, tak jak je tato politika vyjádřena v článku 194 smlouvy. musíme se změřit na interní trh, aby náležitě fungoval a spolu s kroky, které jsou navrženy, se chceme zaměřit na lepší fungování vnitřního trhu a jsme rádi, že paní zpravodajka také eh, hovořila o této prioritě ve svém vystoupení. Děkuji. Děkuji, paní Herzog, ještě jednou. Eh, eh, ano, pane předsedo, myslím, že dneska je to takový, taková soutěž krásy. Asi bych eh, to dnes vyhrála. Omlouvám se panu Kvadrasovi, že odešel, ale ten důvod, proč chci o tom hovořit, je, že nechci být eh, krokodýlem v tomto parku, ale slonem, protože krokodýl má velkou pusu, ale nemá uši. A já chci naopak eh, poslouchat vaše názory, protože je velice důležité, aby tato zpráva byla jedním hlasem Evropského parlamentu v této oblasti. Můžeme tomu říkat energetická externí politika do roku 2050, protože chceme pochopitelně hovořit o delším horizontu, ale eh, k Darwinovi bylo řečeno, že to není ten nejchytřejší, nejinteligentnější, ale ten, kdo je schopen se přizpůsobit, v podstatě přežívá. A tady se chceme zaměřit na Evropu, která je schopná změny, která je schopná přejít od starého systému, přijmout nový přístup, na tom se snad shodneme. Paní Karvaj, paní Valean, pan Kvadras, eh, eh, ostatní také pan Turmes, který bohužel dnes není přítomen, ale hovořili jsme spolu. Já si myslím, co říkal pan Oleš Misároš, co se týče jaderné bezpečnosti, zda se nám podaří tedy vyvést naše znalosti, expertízu do sousedních zemí, abychom zvýšili také bezpečnost Evropy. To je důležité. Budeme hovořit o energetické výzkumné spolupráci a Doufám, že se mi podaří připravit dokument, který bude naším společným hlasem vůči komisi i vůči radě. V rámci této diskuse chci být maximálně otevřená a myslím, že tady musíme sehrát úlohu jako Evropský parlament, čili kdo se dnes vyslovil, všem bych chtěla moc poděkovat. So, dann darf ich mich auch bedanken. Já vám děkuji což jsem zatím ještě neudělal, takže děkuji. 23. a 24. ledna ta zpráva bude předložena. Tímto mohu ukončit tento bod a přicházíme k bodu 6 což je návštěva komisařky eh, pro digitální agendu, ale přijde až ve čtvrt, takže máme několik minut na přestávku a prosím, neodcházejte daleko. Not a coffee break. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych znovu zahájit naše zasedání, tedy druhou část odpoledního zasedání. A srdečně vítám mezi námi paní Kroes, komisařku pro digitální agendu. Již několikrát jsme se setkali, vyměnili jsme si názory, Eh, realizovali jsme let které projekty, nyní jsou před námi další takovéto projekty. Jsme velmi rádi, že jste přišla mezi nás, že nám dáte také možnost eh, klást otázky. Prosím, máte slovo. Je to potěšení pro mě, pane předsedo. Dámy a pánové, jsem velice potěšena, že jsem se mohla vrátit na půdu vašeho výboru. Máme o čem co hovořit. Je tady celá řada zajímavých eh, věcí. Jednak eh, dochází eh, k vývoji v oblasti digitální společnosti a také v oblasti výzkumu v oblasti IKT. Tento výbor vždy se hrával velice důležitou úlohu, protože napomáhal vytvářet vyspělou digitální společnost v Evropě. Parlament i rada nedávno dospěli k politické dohodě, co se týče programu radiospektrové politiky, která má být eh, formálně přijata na začátku příštího roku. Tento program posílí jednotný trh eh, pro bezdrátové aplikace, zlepší řízení evropského spektra a také zajistí, aby eh, spektrum bylo k dispozici pro bezdrátový, širokopásmový internet a také pro čtvrtou generaci mobilních telefonů. Program se zaměří na budoucí potřeby spektra ve všech doménách a také zlepší transparentnost, co se týče distribuce budoucího spektra. Eh, chci tedy zdůraznit, že jsem rád, že jsme dosáhli tohoto cíle, této dohody a chtěla bych eh, poděkovat především panu Hokmarkovi, eh, panu zpravodaji, pane předsedo i vám a také celé řadě dalších kolegů z tohoto výboru, protože všichni jste dlouho do noci vysedávali, abychom dospěli k tomuto závěru v rámci trilogu. Tím se dostávám k dalšímu velkému projektu, kterým se zabýváme, a to je budoucí nařízení v oblasti roamingu. Jsem si jistá, že sdílíte mé odhodlání, abychom provedli signifikantní, trvalé a strukturální změny na trhu s roamingem. Vím, že musíme vysílat jasné signály, které také jsou oceňovány našimi občany. Uživatelé chtějí mít eh, lepší ceny, které budou rozumné, aniž by se obávali, že jejich eh, faktura za telefonování, pokud jsou v zahraničí, nebude dražší než eh, samotná dovolená. V to doufám také. Ale musíme řešit samotné onemocnění a nejenom látat určité mezery. Musíme nabídnout trvalé udržitelné řešení, které zajistí skutečnou konkurenci. A konkurence přinese nižší ceny e, na jiných trzích, například v oblasti e, letecké dopravy a věřím, že toho dosáhneme právě i v oblasti roamingu. Takže musíme zcela jistě zavést určité cenové stropy, bez pochyby, předtím, než e, zavedeme strukturální řešení. A musíme také zavést tyto stropy v oblasti roamingu eh, v oblasti dat. Nicméně musíme to nastavit na správné úrovni, musíme také zajistit dodatečnou konkurence, aby se mohla rozvinout. A stropy, i když budou nízké, nebudou dostatečně efektivní. A zkušenost také poukazuje na to, že tyto stropy nejsou plnou odpovědí. Je důležité, abychom nabídli skutečnou volbu pro spotřebitele a cenová regulace nesmí bránit efektivní konkurenci. Velice si cením široké podpory, co se týče navrženého přístupu a vím, že některé otázky se týkají jednak technické implementace našeho návrhu, například decouplingu, strukturálních opatření a zde jsem již jasně řekla, že jsme otevřeni, abychom přeskoumali různá prováděcí řešení a také máme velice plnou diskusi s Berekem. Jakékoliv technické řešení nebo kombinace řešení vede eh, k snažším volbám na straně spotřebitele, ke skutečné konkurenci, tak takové řešení potom bude přijatelné pro nás. Co je důležité z hlediska načasování? Musíme být ambiciozní, musíme dosáhnout dohody v rámci prvního čtení a musíme zajistit, přijetí předtím, než tato regulace vyprší, což musí být do konce příštího června. A doufám, že se vám podaří v tomto ohledu najít řešení, protože jinak dojde k určitému propasti nebo nedostatkům v plasti regulace a zmizí bezpečnostní síť pro spotřebitele a budeme muset opět eh, čekat dále, než vznikne skutečná konkurence a předtím, než se lidé rozhodnou, jak postupovat dál. Eh, takže jsem velice ráda, že spolupracujeme s Enisou. To je další důležitá oblast. Jak víte, je mojí ambicí posílit tuto agenturu, aby byla účinnější. Musíme podpořit evropské instituce, členské státy a společnost jako takovou, abychom měli lepší internetovou bezpečnost celé jistě v současné době. A to znamená dvě věci. První věc, ENISA musí být schopná přilákat a zachovat si ty nejlepší odborníky v oblasti internetové bezpečnosti v Evropě. Za druhé, pracovníci ENISY i další subjekty musí mít ty nejlepší podmínky pro vytváření sítí. To je zcela zásadní pro tuto agenturu, aby mohla provádět úspěšně svoji misi. Od začátku října ENISA eh, má pracovní tým, který je mobilní, který může pomáhat členským státům, aby posílili eh, schopnosti v oblasti internetové bezpečnosti. Je to eh, tzv. létající doktoři, kteří takto pomáhají. To je velice pozitivní vývoj a já jsem si jistá, pane předsedo, že Evropský parlament v kontextu probíhajícího legislativního procesu je schopen a připraven nabídnout řešení ke zlepšení účinnosti a také zlepšit přitažlivost samotné agentury, včetně opatření pro operační služby, které můj, mohou fungovat v Aténách. Jsme připraveni eh, nabídnout eh, modifikovaný návrh, jakákoliv zlepšení předtím, než Rada přijme společné stanovisko. Nicméně internetová bezpečnost se neomezuje pouze na ENISu a na její pravomoci. Hrozby eh, internetové bezpečnosti znamenají skutečně široký přístup a já chci zajistit bezpečnost internetu na celoevropské úrovni, nicméně když hovořím o Enise, chtěla bych velice slyšet, co si myslíte o této agentuře, takže počkám si také na stanovisko Evropské. Když hovořím o strategických iniciativách, co se týče internetové bezpečnosti na evropské úrovni, do roku 2015 chceme vytvořit strategii, která zavede velice robustní eh, frontu proti internetovým útokům a přerušováním internetu. Pochopitelně eh, tyto hrozby neznají hranic, takže je důležitá mezinárodní spolupráce. Musíme spolupracovat se třetími zeměmi, abychom zajistili, že ti, kdo útočí na internet, nejsou někde v bezpečí a musíme předcházet eh, také určitým požadavkům ze strany trhu, které by naopak vytvářely překážky pro vstup eh, našeho průmyslu. Musíme také chránit zranitelné uživatele. Internet musí být lepším místem pro děti. To je jedním, jednou z priorit digitální agendy. Bezpečnostní internetový program vytváří celoevropskou síti center bezpečného internetu. E, zvyšování povědomí, které jdou i nad rámec Evropské unie. Nicméně toto prostředí se vyvíjí nesmírně rychle a musíme udržovat krok. Děti v Evropě jsou na internetu už, když je jim sedm let a přístup na internet z jejich mobilních telefonů a nejrůznějších her, také nejrůznějších počítačů mají velice snadný. Takže Komise v následných měsících předloží evropskou strategii na posílení schopnosti dětí, aby mohli nejlépe a také bezpečným způsobem využívat internet. Strategie bude mít jasné cíle, budeme je implementovat prostřednictvím politického mixu, včetně významného prvku self, samoregulace. Za tímto účelem Vytváříme koalici s pracovníky eh, průmyslu AKT, vedoucími pracovníky z nejrůznějších oblastí, včetně eh, například podávání zpráv eh, o zneužití internetu, o soukromí a také kontroly ze strany rodičů. Mít bezpečnostní, bezpečný internet znamená také dát určitou důvěru uživatelům. Například také pro elektronické transakce. Věřím, že celoevropský rámec pro elektronickou identifikaci, ověřování a elektronický podpis vytvoří důležitou soudržnost a posílí důvěru na straně uživatele. V druhé polovině příštího roku předložíme právní opatření, aby občané i podniky mohli používat EID, aby přistupovali k onlineovým službám a aby mohli také eh, používat eh, tyto služby. Zajistíme revizi eh, směrnice i signature. Dále opětovné použití veřejných dat je v tuto chvíli odhodováno ve výši 30 miliard euro. Ale celkové nepřímé přínosy mohou být až na úrovni 140 miliard euro. Takže Přínos otevřených dat e, nejsou pouze peníze, je to více než peněžní částka, protože to bude pomáhat občanům, aby se účastnili na společenském, politickém životě, zvýší se tím transparentnost, odpovědnost a zlepší to i efektivní politiku založenou na důkazech a to je, co navrhujeme. Navrhujeme ambiciozní, koherentní strategii Evropské unie otevřených dat. Budu navrhovat eh, pozměňovací návrhy, co se týče této směrnice, opětovného využití informací ve veřejném sektoru a také využití eh, dat ze strany komise. V roce 2012 eh, zahájíme panel, pardon, portál, aby všechny zdroje otevřených dat byly snadno přístupné, abychom tyto informace mohli využít. Také sektor IKT je ekologický. Eh, zajišťuje trvalé udržitelný rozvoj a může prokázat energetickou účinnost, snižování skleníkových eh, plynů, jejich emisí eh, a to bude znamenat úspory okolo 15 Energetická účinnost, tato iniciativa, má přispět k naplňování energetických cílů této strategie. Za tímto účelem program radiospektrové politiky se dívá na možnosti, aby spektrum bylo k dispozici pro inteligentní energetické sítě a inteligentní měřící systémy. Připravuje veřejné konsultace koncem letošního roku, abychom eh, naplnili očekávaná požadavky na dané spektrum. Co se týče veřejné konzultace a následného hodnocení dopadu, rozhodne o tom, zda toto sdělení bude vydáno koncem roku 2012. Co je důležité pro náš pokrok v oblasti AK, AKT, je zvýšená konkurenceschopnost a vedoucí úloha e, v této oblasti. Proto je důležité posílit výzkum. E, po roce 2013 se musíme podívat na naše ambice, abychom pokračovali v investování do evropské budoucnosti prostřednictvím inovací a výzkumu. Nový přístup integrovaného výzkumu a inovací v rámci Horizontu 2020 byl plně podpořen ze strany všech různých subjektů, tak jak je to zhodnoceno v Zelené knize. Horizont 2020 vytvoří tři vysoké cíle. Jednak je to řešení sociálních problémů, za druhé je to vedoucí průmyslová úloha a konkurenceschopný rámec a potom je to vědecká základna. Musíme kombinovat finanční zdroje pro Horizont 2020 s jinými zdroji, například spolu s regionálními fondy a také fondy z Fondu soudržnosti a financování z Evropské investiční banky. Je důležité zdůraznit IKT jako určitou technologii, která je hnacím motorem, která nás dostává do dalších oblastí a zároveň musíme zjednodušit přístup a snížit administrativní zátěž, abychom e, přilákali nejlepší vědce a nejinovativnější podniky. Chceme, pane předsedo, tedy zavést jednoduchou programovou architekturu. Jednotná pravidla účasti a jednotná, jednoduchá pravidla financování. Horizont 2020 má také posílit partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a také mezi veřejnými sektory mezi členskými státy, což znamená větší závazky ze strany členských států, co se týče finančních závazků a harmonizace národních procesů. Přirozeně nemůžeme odhlednout od toho, co se kolem nás děje. Jsou to velice obtížné, eh, obtížná doba z ekonomického hlediska pro celou Evropu, nicméně to neznamená, že máme sedět se založenýma rukama. Naopak, potřebujeme velice silný rámec, který půjde nad rámec eh, naší ekonomické zranitelnosti a tady vidím právě světlo na konci tunelu. Sektor IKT je jedním ze sektorů, který zajišťuje vysoce potřebný růst a nyní máme příležitost poskytnout eh, nový impuls. Z tohoto důvodu chci hovořit eh, o velice zajímavém novém legislativním návrhu a to je nástroj eh, propojování Evropy. Naším cílem Every European Digital je klíčovou schopností inovací a růstu v Evropě. To znamená, že zajistíme přístup k vysoce kvalitní, přístupné infrastruktuře, ať už jsme kdekoliv, ať už budou vaše dovednosti jakékoliv, ať už máte jakokoliv prostředky. A tyto faktory jsou klíčem k zajištění sociální a ekonomické koheze a také podpoří inovaci a konkurenceschopnost naší ekonomiky. Za tímto účelem Evropa musí zásadně zainvestovat do infrastruktury vysokorychlostního internetu. Ale nad rámec těch tradičních telekomunikačních poskytovatelů nástroj propojování Evropy vyžaduje mnohem širší perspektivu investorů, včetně veřejných služeb, institucionálních investorů, e, výrobců nejrůznějších zařízení a veřejných služeb. V kombinaci s dalšími finančními nástroji na evropské úrovni, národní nebo i místní úrovni tento nástroj zvýší naše příležitosti a schopnost naplnit cíle 2020 v oblasti vysokorychlostního internetu. Když se bavíme o tomto nástroji propojení Evropy, eh, máme dva hlavní cíle v oblasti digitální agendy. Jednak chceme rozšířit vysokorychlostní širokopásmový internet a za druhé chceme nabídnout veřejné služby v onlineovém režimu. Chceme propojit nejrůznější služby, ať už je to e-government, elektronické zdraví, nejrůznější podnikatelské registry. A te, v tuto chvíli se zastavujeme u našich národních hranic. Chceme tyto služby poskytnout eh, v celé Evropě všem. Navrhujeme 9 miliard euro z fondů Evropské unie, abychom vytvořili tyto digitální infrastruktury. Očekáváme, že přinejmenším menším z těchto 9,2 miliard 7 miliard bude zajištěno prostřednictvím nových finančních nástrojů, abychom podpořili investice, které jsou ve výši 50 až 100 miliard euro eh, v oblasti vysokorychlostní širokopásmové infrastruktury. To znamená, co to konkrétně znamená, když hovoříme o takovýchto částkách? Znamená to 45 milionů domácností nebo více než 100 milionů občanů a spotřebitelů, eh, kteří budou napojeni na vysokorychlostní širokopásmový internet a zbytek těchto finančních prostředků podpoří eh, evropské eh, veřejné služby a služby vytváření sítí. Pane předsedo, bude to velká výzva, budeme muset přesvědčit členské státy i regionální orgány, aby tolik zainvestovali do IKT. Nicméně máme bohaté zkušenosti a pochopitelně nejsem slepá vůči vzájemně si konkurujícím prioritám. Nicméně v naší pokluhávající ekonomice IKT je příslibem návratnosti investice a výhody, které mohou plynout z nového kapitálu jsou desetinásobné. Takže bych si přála, abyste i tyto signály a tato sdělení eh, sdělili doma a aby se takto Evropa eh, dostala nebo vypravila cestu opětovného oživení. Abychom využili těchto příležitostí především v této oblasti. Na závěr Budeme dělat inventarizaci digitální agendy, bude probíhat dialog s nejrůznějšími zainteresovanými stranami. Chceme posílit naše snahy, abychom vytvořili digitální jednotný trh. Budeme řešit oblasti, kde je fragmentovaná národní politika, kde je zapotřebí koordinovat ze strany Evropské unie a budeme hodnotit, jaké kroky jsou důležité pro lepší vývoj. Digitální schromáždění 2012 bude také příspěvkem k tomuto střednědobému z té střednědobé revize a jsem ráda, že výbor ITRE nás podpořil a bude organizovat digitální eh, valné schromáždění na půdě Evropského parlamentu. A já mám žádost, mohli byste přijít s několika úspěšnými příklady pro toto zasedání, aby jasně poukázali na to, co se děje v jednotlivých eh, eh, volebních okrscích v Evropě. A já bych ráda využila těchto příkladů, abych inspirovala ostatní. Takovýmto způsobem můžeme vytvořit užší propojení mezi občany, vašimi voliči a také můžeme konkrétními příklady poukázat na to, jak digitální agenda mění každodenní život Evropanů. Děkuji. Darf mich ganz herzlich im Namen der Kollegen bedanken, Frau Groß. Děkuji. Děkuji vám srdečně jménem všech kolegů za tyto informace a dovolte dvě krátké poznámky ještě před zahájením naší debity. Co se týče roamingu, již jsme vedli debatu o tomto tématu a mnozí eh, z našich kolegů chtějí velmi rychle jít touto cestou. Je zde skutečně veliká šance. A co se týče Enisy, i zde je podpora značná značná, ale někdy je obtížné o tom debatovat, protože přemýšlíme nejenom věcně o této instituci, jak tam získat odborníky, vytvářet sítě, ale někdy zde jsou i faktory emocionální, které pokryjí tyto snahy. Jsem tedy eh, velmi rád, že tento projekt se zlepšuje Eh, z podstaty. Eh, proto potřebujeme tedy osoby s vysokou kvalifikací. A to jste řekla velmi dobře, paní komisařko, vím, jak je to obtížné. Takže hlásí se paní Del Castillo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, komisaria. Muchas... Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Děkuji za to, že jste k nám dnes zavítala a přednesla nám návrhy komise k programu 2012. A také jste nás informovala, co se plánuje do roku 2020. Se zájmem jsem si vyslechla analýzu situace a ty výhledy do budoucna, které jste nám sdělila. Mám pocit, že jste se zaměřila na to nejdůležitější, a to sice, jakým způsobem můžeme podpořit konkurenceschopnost a růst, což je v podstatě mm, to, co by mělo pomoci k rozvoji telekomunikační a informační technologie. Když se podíváte na to, co se stalo mm, v letošním roce 2011, co se týče návrhu komise a projednávání v parlamentu a že bylo dosaženo legislativní dohody s radou, tak když se podíváte na tu práci, která byla odvedena, tak myslím, že to jsou velmi dobré výsledky. Myslím, že ten eh, balíček vysokorychlostního internetu, tak tam právě bylo součástí i to spektrum a navzdory těm původním potížím, myslím, že ty výsledky v závěrech rady byly velice dobré. Jak jste již řekla, je tady také ta otázka bezpečnosti v souvislosti s Enisou, potom tady byl ten návrh pro roaming, což samozřejmě je něco, co se velmi úzce dotýká spotřebitelů. Takže obecně si myslím, že ten obrázek, který tady nyní máme, je poměrně optimistický. Ale teď je před námi rok 2012 a tam máme ještě mnohem urgentnější věci. Bude velice důležité, abychom dali dohromady všechny síly pro to, abychom podpořili strukturu IKT jeden ten hlavní pilíř, jeden ten hlavní proud, na který se musíme zaměřit, je nová generace vysokorychlostních širokopásmových technologií. Ale zarazilo mě, že tam chybí další z těch hlavních bodů, a to je takzvaný ten cloud computing. Cloud computing to je něco, co komise už avizovala. Komise říkala, že v roce 2012, respektive ke konci roku 2012, se objeví příslušný návrh. Ale já mám pocit, že to už, je, to už bude příliš pozdě. A nejenom, že mm, bude příliš pozdě, ale mm, ono teď mám pocit, že to v tom programu pro rok 2012 není vůbec. Proč tomu tak je? Já tady nevidím žádný možný důvod pro toto opomenutí, protože s ohledem na konkurenceschopnost podniků, hm, s ohledem na růst, vytváření nových pracovních míst, tak eh, já myslím, že už bylo jasně dokázáno, že eh, používání cloud computing má veliký dopad na všechny sektory. Také jsme slyšeli, že i USA už v únoru vypracovali celofederální strategii pro cloud computing. Takže tam je určitý návrh a je tam něco, co se bude přímo aplikovat prostřednictvím cloud computing. Takže proč takto zásadní věc u komise chybí? Myslím, že opravdu tady budeme potřebovat strategický rámec. To samozřejmě nutně neznamená, že dospějeme k nějaké legislativě, ale třeba ačkoliv dospět k ní můžeme, ale prostě říkám, potřebujeme nějaký strategický rámec pro další rozvoj cloud computing v rámci Evropy. Takže to, to je taková věc, která mě tam poměrně znepokojuje. Mm, ty ostatní věci, co tam jsou, jsou, myslím, velmi příhodné, velmi mm, správné. Ta vysvětlení, která jste nám poskytla, byla velice jasná a přesná. Ale pokud tam nebudeme mít tento zásadní pilíř naší stavby, tak ta stavba bude stát na vratkých základech. Děkuji. Děkuji, paní Hall. Thank you. I... Děkuji. Já bych se chtěla zeptat na dvě věci. Jednak digitální jednotný trh a jednak mobilní satelitní služby. S velikým potěšením jsem si vyslechla to, co jste řekla v souvislosti s digitálním jednotným trhem a růstem. A zcela s vámi souhlasím v tom, že když odstraníme ty přezranční bariéry, tak to je velmi, velmi důležitá věc. Zmínila jste tady celou řadu důležitých iniciativ, jako třeba eh, program pro radiospektrum a také mm, to, co nás čeká v oblasti elektronického podpisu, strategie eh, v oblasti bezpečnosti dětí na internetu, celá řada důležitých věcí. Ale říkám si, navrhuje komise, že předloží nějakou, já nevím, cestovní mapu, která by stanovila, jakým způsobem zajistíme stoprocentní dokončení jednotného vnitřního digitálního trhu? Nějaký zastřešující rámec, pod který by spadaly všechny tyto iniciativy, které už jsou předloženy nebo které budou předloženy v nadcházejících měsících? A druhá věc, k mobilním satelitní služby. Rada nedávno přijala rozhodnutí o způsobech koordinované aplikace pravidel vynucování v oblasti mobilních satelitních služeb. Cílem bylo urychlit provádění rozhodnutí MSS a na pomoci členským státům, aby byly vzájemně koordinovány. Tak jsem si říkala, mm, zda byste se mohla nějakým způsobem vyjádřit k tomu vy, e, jaký si myslíte, že bude důsledek toho přijetí na radě? Bylo by možné tam ještě více zatlačit, aby se to urychlilo, protože už tak jsme pozadu oproti harmonogramu, který byl stanoven na 2011, že by to mělo být přijato. A konečně eh, v rámci výboru teď slyšíme takové různé zprávy um, o jedné věci. Říkám si, jaké by to mělo důsledky, jestliže firmy uh, které mají licence pro mobilní satelitní služby, se rozhodnou prodat. Prodat satelit nějaké zahraniční firmě, pocházející třeba ze třetí země, která není součástí EU. Jaké si myslíte, že by takováto věc měla důsledky? Jaké by to mělo důsledky pro provádění rozhodnutí o mobilních satelitních službách? Jsou tady nějaké kroky, které je komise připravena podniknout proto, aby zajistila, že nebudou poškozeni evropští spotřebitelé? Že nebudou poškozeni takovými, takovou věcí, kdyby k tomu došlo? Děkuji. Děkuji, paní Merkis. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste přišla E, mezi nás. Hovořila jste také o programu komise na rok 2012. Měl bych několik otázek. E, a sice e, nejdříve k digitálnímu trhu, jednotnému trhu, který nefunguje. Chtěla bych pohovořit o roamingu a vím, že není možné všechno udělat ze dne na den, ale kdy bude možné mít tento jednotný roamingový eh, trh. Eh, jistě máte určité přání pro celou Evropu, ale zcela jistě je nezbytné rozhodnout jednou pro, vši, eh, pro vždy, tak aby to platilo pro všechny členské státy a aby zde byl jednotný digitální trh tak aby pomocí mobilů jsme byli schopni třeba si stáhnout hudbu, ale zatím je to obtížné kvůli Eh, autorským právům kvůli tomu, že neexistuje jednotný trh v této oblasti. Dále se chci zeptat, co uděláte pro zlepšení bezpečnosti internetu pro děti. Zde eh, se jedná o záležitost, která nám všem leží na srdci. Jak to však uděláte? Říkáte, že děti eh, již sedmileté jsou na internetu a ale na druhé straně nám to dělá určité obavy, protože těmto dětem musíme nabídnout určitý doprovod, určitou ochranu. Dále specifická otázka, která se týká partnerství, Evropského partnerství pro inovaci, které jste zahájila s kolegou Dalim. Je to projekt, který byl zahájen, myslím, již před rokem, ale zatím jsme o tom slyšeli jen velmi málo. Jsou zde již nějaké eh, výsledky? A co budete dělat v této oblasti? Budou v roce 2012 realizovány konkrétní kroky? Dále eh, e-government elektronická zpráva. Co to znamená? Je to eh, koncepce velmi široká a co uděláte v této oblasti? Děkuji. Kolega Čičesta. Uh, thank you very much, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobrý den, paní komisařko, srdečně vás zdravím. Já bych se chtěl zmínit o dvou tématech. Nejprve o té naší kamarádce Enise. Sdílím vaše pocity, co se týče této agentury. A velice doufám, že se nám podaří zlepšit její efektivitu a zlepšit pracovní podmínky pracovníků této agentury. A věřím, že tyto cíle sdílí většina členů výboru. Ale jak se říká, eh, záludné jsou hlavně detaily. Naše diskuse probíhají ehm, a věnujeme se stále i mandátu, respektive novému mandátu. Zejména se hovoří o délce mandátu, o tom stále ještě diskutujeme. A také probíhají diskuse, co se týče umístění této agentury a umístění jejich provozů. To je velice ožehavá otázka. Chtěl bych vám říci, že proběhla neformální diskuse s řeckými orgány před několika týdny ale mm, z těch důvodů související s, s tou stávající situací v Řecku, se situací před dvěma týdny, tak vás jistě nepřekvapí, že ta jednání nevedla k žádnému závěru. Nicméně alespoň tam proběhla nějaká jednání a bude snad možné ta jednání zase co nejdříve zahájit. My jsme se zabývali těmi různými pozměňovacími návrhy, které předkládali kolegové, co se týče úkolů a cílů, které by agentura měla plnit a my bychom se měli snažit ty cíle eh, tak nějak eh, efektivnit a zabránit případnému duplikování. A měli bychom také rozšířit časový harmonogram, tak abychom měli dostatek času pro debatu o těch různých tématech a e, bodech, které se objevily. Bychom mohli v debatě pokračovat a snad nalézt ještě lepší řešení. Budeme se snažit tomu věnovat v lednu. Možná, když všichni budeme mít určitou pauzu, odpočineme si, tak budeme schopni dospět k nějaké dohodě. Takže to je jenom taková taková aktuální zpráva o stavu. A nyní několik slov k roamingu. Chtěl bych říci, že my podporujeme návrh na oddělení ustanovení home band roaming, ale e, chtěl bych říci, že bychom se neměli zase tak příliš zaměřovat na ty technické detaily. E, já jsem tady měl zástupce jednoho nebo dvou průmyslových subjektů a oni mi vysvětlovali, jak k tomu oddělení dojde. Já nechci teď tady hovořit o té, zase zabírat do té diskuse jedna, jedna karta nebo dvě karty, to je poměrně složitá věc. Nicméně je to velice důležité, protože musíme nalézt eh, nějaký způsob, eh, jak zajistit konkurenci na tom trhu, ale Nejsem si jistý, zda to nařízení o roamingu toho dosáhlo. Dobře, mm, zajistilo určitou ochranu spotřebitelů před tím, aby utrpěli šok, když jim přijdou účty za telefon, ale ty stropy, to jsou stropy cenové a nevidíme až tak, že by eh, operátoři se snažili konkurovat a soupeřit v tom, kdo nabídne lepší služby za lepší cenu což je cíl, který určitě všichni podpoříme. Takže jak, jak toho dosáhneme? Dobře, zkusme to oddělení, to by mohl být konstruktivní přístup a já oceňuji komise, že něco takového navrhla. Děkuji. Frau Madurel. Paní Madurel. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, srdečně vítám v našem výboru také jménem naší politické skupiny a děkuji za přednášku, eh, kterou jste zde přednesla. Mohu vám sdělit, že většinově jsme v mnoha otázkách vašeho názoru. Některé otázky se však týkají eh, také témat, eh, o kterých diskutujeme v parlamentu. A Možná, že to ještě nebylo projednáno dostatečně. Je to otázka eh, neutrality sítí. Eh, Evropský parlament eh, již odsouhlasil, že internet jako síť musí být neutrální a to také odpovídá telekomunikačnímu balíčku. Celá jistě víte, že v tom usnesení bylo řečeno, že jsou určité obavy ohledně praxe, Eh, ve spojení s těmito službami a jejich eh, brždění či ohrožení právě toho neutrálního charakteru. My bychom chtěli, aby se zveřejnila studie na toto téma a rádi bychom také věděli, zda již existují nějaké poznatky. Jaký postup navrhujete? Bude to legislativní nebo obecný postup? Pokud se to přenechá členským státům, tak by to mohlo vést k eh, rozdílnému eh, zákonnému eh, rámci, což by zase tento rámec mohlo rozlomit. Dále kyberkriminalita a ENISA. Tento parlament již připravil stanovisko v AFETu a ve výboru eh, LIBE se bude hovořit eh, o liberalizaci národních předpisů, eh, především pro tedy souvislost úteků na bezpečné sítě. Jde tedy o potírání kyberkriminality v nejrůznějších oblastech. Jednotlivé kroky však nejsou propojeny. To znamená, že bychom potřebovali udělat další krok ve smyslu lepší bezpečnosti internetu. Ve stanovisku eh, výboru AFET se například navrhuje, aby byla zavedena další osoba, eh, tedy bezpečnostní koordinátor pro eh, kybernetický prostor na evropské úrovni. Tato osoba by měla eh, koordinovat jednotlivé programy evropských eh, institucí. Ráda bych eh, věděla, co si myslíte o takovémto úřadu a kde by tento úřad měl být usídlen? Má to být v rámci institucí nebo někde jinde. Ještě k roamingu souhlasíme s vašimi poznámkami a souhlasíme také s poznámkami pana předsedy. Samozřejmě, že chceme, aby došlo co nejrychleji k dohodě v této oblasti. Ještě k tématu horizontu 2020. Má politická skupina vždy říkala, že eh, rovnocené postavení a šance se musí týkat také digitální agendy. To znamená, že při vytváření integrovaného digitálního jednotného trhu musí být i rovnost šancí zohledňována. Proto bych se chtěla zeptat, zda v programu Horizont 2020 toto je zohledněno či jak může tento horizont zase přispět k překonání digitální eh, propasti. Kolega, kolegyně Valian. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní komisařce, že k nám zavítala a účastní se této diskuse. Nejprve bych chtěla říci, že velice oceňuji, že jste spustila politické konzultace k metodice stanování cen za přístupu a také nediskriminace přístupu. To je něco, co velice oceňuji. Myslím si, že to je skutečně odvážný krok, když chcete řešit tuto otázku. A nyní k otázce digitální agendy a pracovní program do roku 2012. Tam nijak není, nejsou zmíněny následné kroky po těchto veřejných konzultacích. Ani uh, plnění příslušných doporučení. Chci se tedy zeptat, proč se to tam nezmiňuje. To je moje otázka. Myslím si, že doporučení k těmto tématům hrají důležitou úlohu při zajištění toho, že vysokorychlostní internet bude k dispozici a budou nastaveny příslušné pobídky pro budování sítí další generace. Za druhé, chci se zeptat, zda komise má v úmyslu učinit nějaké konkrétní kroky v rámci pracovního programu, které povedou ke zlepšení jednotného vnitřního trhu v oblasti komunikace u podniku, protože vím, že by to přineslo důležitý stimul pro produktivitu a v momentě, kdy, což je důležité zejména v momentě, kdy se chystáme podpo, chceme podpořit růst v rámci Evropy. Co se týče nařízení o roamingu navrženému komisí, tak už jsem měla možnost vám říci, že Oceňuji to, že se hledá strukturální řešení, protože takovým způsobem tu regulaci vnímáme my. Mělo by tam být strukturální řešení. A nejenom jednotlivý krok. Opravdu nám by mělo jít to strukturální řešení. Takže já se ptám, proč, když chceme zajistit oddělení roamingových služeb, tak proč stále je necháváme vázány na národní úrovni? Nebo jinými slovy řečeno, proč si zákazník nemůže koupit roamingové služby, nebo proč není součástí vašeho řešení možnost zakoupit si roamingové služby v jiném členském státě, než kde máte poskytovatele vnitrostátních služeb? protože tak to, to chápu já, že by to měla být evropská služba, tak se ptám, proč jste do řešení nemohli začlenit i tuto věc. Co se týče těch ostatních věcí, tak víte, že my jsme vždycky komisi podporovali v těchto otázkách IKT. Myslíme si, že to je velice důležité. Děkuji. Děkuji, paní Cavalio. Děkuji mnohokrát, děkuji paní předsedkyně za důkladný popis pracovního programu na rok 2012. Já se zaměřím na horizont 2020 a jsem velice ráda, že jste dala důraz na zjednodušení. Jednoduchou architekturu, jednoduchá pravidla, jednotný balíček pravidel a také jste zmínila potřebu synergie, vzájemného doplňování eh, spolu s EIB a Fondem soudržnosti. To je přesně to, co chceme slyšet v Evropském parlamentu. A mám teď dotaz na priority. Zmínila jste to nejen v kontextu Horizont 2020, ale také jste říkala, že IKT je hnacím motorem pro energetický sektor, energetickou účinnost, inteligentní sítě, inteligentní měření, takže IKT se objevuje v důležitých oblastech, jako je například doprava, zdravotnictví. Mohla byste nám říci více o dalších prioritách právě v oblasti IKT v rámci Horizontu 2020? V rámcovém programu IKT má důležitý, zajímavý nástroj takzvaný FED pro budoucí vznikající technologie, přináší dobré výsledky. Paní kolegyně Hall říkala o tom, že slyšíme, že právě FED, tento program, eh, bude pro vědecké rady. A to je dobrá známka toho, že to budeme rozšiřovat na všechny oblasti vědy a výzkumu, což je dobré, ale znamená to, že vlastně rozbijete to propojení s aplikací, což bylo velice důležité právě v oblasti aplikací IKT. Jak to tedy vidíte, jak chcete prosazovat ten výzkum od těch nejnižších úrovní a jak vidíte pokračování tohoto programu? Otoja. Grazie. Paní Toja. La komisária Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já bych také chtěla poděkovat eh, paní komisařce a děkuji za ty přednesené návrhy. Já bych tady měla dvě věci, eh, které bych chtěla zmínit a požádat o určitou aktualizaci. První se týká kapitoly, která je v digitální agendě a týká se požadavku definovat nějakou novou kategorii nebo nový soubor práv v digitální éře. Samozřejmě ochrana spotřebitelů, ta je již přítomná ve všech iniciativách souvisejících s telekomunikací a s digitální agendou, ale možná nastala chvíle, protože často se hovoří o dětech, o spotřebitelech, o e, občanech z různého pohledu, a máme tady tady tuto iniciativu, která je zmiňována, ale chtěla bych tomu prostě více informací. Jakým způsobem se bude definovat nový soubor práv občanů v digitální éře? No a poté bych měla dotaz k tomu CEF, tedy nástroj pro propojení Evropy, o kterém jste hovořil. My jsme o tom také hodně hovořili než dopoledne na zasedání našeho výboru, kde se velice tedy hovořilo o tomto velkém programu, o tom, že je to program ambiciozní, ale na druhou stranu máme pocit, že e, není zcela jasný, co se týče efektivity zapojených nástrojů, a to také nástrojů finančních. Takže snažím se pochopit, zda ty cíle, zda by mm, bylo možné tady vyčíslit, kolik občanů, kolik rodin, kolik bajtů vysokorychlostního internetu bude možné zajistit. Zda nám k tomu můžete tedy ještě něco více říci, protože vy jste maximálně kompetentní v této otázce. Všichni hovoří o tom pákovém efektu, ale není úplně jasné, jak v praxi ten mechanismus bude fungovat. A to, že tady máme přímo komisařku a nejenom pra- jednotlivé pracovníky, kteří se snaží víceméně vždycky všechno obhajovat a říkat, že všechno je dokonalé. Tak ale my, jako lidé, kteří tady zastupujeme naše voliče, tak víme, že to zase tak dokonalé všechno není. Takže bych si teď ráda vyslechla od vás, jestli vy nám můžete něco více říci k tomuto nástroji, jak se bude aplikovat. Bitte die Kollegen ein bisschen auf die Uhr zu achten. Prosím, abyste také dbali hodin. Musíme skončit v půl, pan Grote. Já budu stručný. Digitální jednotný trh eh, důležitý výrobce tabletů a mobilů eh, na své webové stránce eh, oznamuje, tato služba u vás není k dispozici. A takovýto dojem mám někdy také v Evropě celkově, když je zde řečeno digitální jednotný trh v té zemi není k dispozici, když chci třeba, třeba koupit hudbu nebo poslat eh, koupenou hudbu přes hranice, tak to prostě není možné. A to je okolnost, která se musí změnit. Vždyť pravidla jednotného trhu máme. Jsem si jist, že vy jste ta správná žena, která by eh, toto mohla prosadit. Na posledním plenárním zasedání jsme rozhodli o usnesení o neutrální neutralitě sítě. Eh, vy jste říkala, že je důležité generovat eh, velikost eh, trhu. V některých členských státech a průmyslových sektorech nalézáme obrovskou šanci právě v této oblasti. Takže v tomto smyslu se domnívám, že datové balíky musí mít stejné podmínky v neutrální síti. Když je tato neutralita porušována, jako třeba u vás v Nizozemsku, a tak eh, tam zákonodárce skvěle zasáhl, co se týče mobilních dat. A již jste přemýšleli o tom, aby toto bylo zavedeno celoevropsky. Já se domnívám, že vaše řešení v Nizozemsku je skutečně vzorové. Dále také jste předložila Evropskou strategii pro bezpečnost internetu, což je zásadní věc. Zákazníci také nemusí mít obavu nakupovat přes internet i přes hraničně. Někdy mám ale takový pocit, že v komisi vyvoláváme určité eh, obavy. Eh, dělají se zákazy, eh, některé části jsou zablokovány a obavy to není dobrý prostředek. Prosím, abyste prosadila svůj vliv i v tomto smyslu. Neměli bychom v legislativních postupech postupovat dle Eh, obav a strachu. Eh, to nezlepší důvěru pro eh, účast na digitálním trhu. To je moje prozba a měl bych tedy ty dvě otázky k digitálnímu jednotnému trhu, který není k dispozici všude, a dále k neutralitě sítě. E, tato musí být zajištěna, aby i malé a střední podniky mo- měly možnost předkládat své inovativní výrobky. Vážení kolegové, já bych chtěl upozornit na to, že za chvilku máme schůzi koordinátorů a paní komisařka má ještě odpovědět na všechny otázky. E, paní Hercog se hlásila, dostane slovo. Děkuji, budu stručná. Legislativní otázky zazněly, ale spíše mě zajímá ta obtížnější část, a to je ten takzvaný měkký test, úloha žen. Ve Financial Times byl článek, že 50 vedoucích žen v podstatě se neobjevuje v digitální technologii. Jedná se o čisté technologie, inteligentní technologie, které jsou určeny jak mužům, tak ženám. A já si myslím, že paní komisařka tady udělala velkou iniciativu v oblasti žen podnikatelek a chtěla bych, aby se to prosazovala. Když se, se podívala, kolik tady máme žen v této místnosti, tak celé se parlament by vám mohl pomoci. Eh, kolega Hökmark. Kolega Hökmark. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat paní komisařce za prezentaci. Mám dotaz, co se týče dalších budoucích kroků, protože zde hovoříme o návrhu legislativy, hovoříme také o nové spektrové politice a říkáme si, co přijde dál, abychom nestratili tu získanou rychlost. Pokud zvážíme skutečnost, že řešíme nejmodernější část evropské ekonomiky, tak si vždycky říkám, že je ohromný paradox, že v této části naší ekonomiky jsme velice rozdělení. Máme 27 různých eh, trhů, což je problém v oblasti roamingu pro vytvoření jednotného digitálního trhu. A můžeme to vyřešit jednoduchými způsoby, možná spíše jednoduše můžeme definovat, buď eh, můžeme dosáhnout poskytování licencí na panevropské úrovni, nebo bychom mohli nadále zvýšit eh, spektrum, které je k dispozici pro mobilní telekomunikace a mohli bychom se tak zbavit eh, velké segmentace v oblasti různých trhů. Má jednoduchá otázka zní, jak se zbavíte těch 27 různých eh, trhů, protože tím se musíte zcela jistě také zabývat. Eine einfache Frage. Jednoduchá otázka, že, paní kolegyně? Chtěl bych ještě jednou dát paní komisařce slovo, aby se pokusila odpovědět. Thank you, Mr. Chair. Let me start with um, my... Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla začít tím, že řeknu, že jsem a velmi potěšena přístupem ITRE k roamingu a k Enise. To mi dává naději. Takže již to znamená, že dnešní den budu považovat za užitečný den. A dále bych chtěla navázat na to, co řekl pan poslanec Hokmark. Ano, teď skutečně musíme čelit poměrně náročné situaci, je to náročná doba, která je před námi. A to, co jsem říkala na samém začátku, je tady naděje. A je tady více než naděje, je tady veliká výzva, že můžeme ukázat našim občanům, um, protože naši občané um, ztrácejí možná naději. A když my jim ukážeme, že tady naděje je, tak to je jistě pozitivní signál. V tuto chvíli je tady nevýhoda ve finančním a hospodářském sektoru, ale naopak může se z toho stát i výhoda. A to je v to, v co já zcela upřímně doufám, že díky tomuto horizontálnímu portfoliu eh, s vaší pomocí a s pomocí mých kolegů se podaří eh, podpořit tento sektor. A protože ten sektor je natolik propojen s ostatními sektory, tak by se nám snad mohlo pomoci podařit využít té výhody, kterou to naopak může nabízet a podpořit konkurenceschopnost. Protože my nejsme nějaký eh, odloučený evropský ostrov, my jsme subjekt, který, nebo my máme vazby na celou řadu dalších subjektů, a ti všichni také chtějí být ve hře. Takže mohla by se z toho naopak stát velmi dobrá příležitost a výhoda. Naděje v nějaký jednotný digitální vnitřní trh, to by již mohla být realita. Pokud eh, politici ještě nejsou připraveni takovou situaci implementovat, tak v reálu už tady máme digitální jednotný vnitřní trh, nejsou tam hranice a je to propojeno s tím, o čem se bavíme. Nicméně, když mluvíme o tom, že bychom měli mít méně hranic, méně bariér, tak v tom návrhu, který já jsem zmínila a e, vy všichni mi pomáháte zůstat stále bdělá a věnovat tomu velkou pozornost. Chtěla bych vás ujistit, že to není velmi často, kdy mám takovou možnost eh, vyslechnout si takto zajímavé názory, které mi pomáhají držet se při zemi a nevzdalovat se realitě. Paní De Castillo velmi správně tady zmínila to téma cloud computing. Budu s vámi zcela teď upřímná, ale um, to je teď něco mezi mnou a ITRE. Já se vynasnažím ze všech sil, aby toto bylo realizováno v roce 2012, protože cloud computing to je něco, co se řeší na celém světě. To je velmi důležitá hra a když my se chceme nejenom té hry jako Evropa zúčastnit, ale naopak i zkusit vyhrát, být v popředí této iniciativy, tak se tomu samozřejmě musíme věnovat. Není tedy pochyb o tom, že to je velmi důležitá věc, je to něco, co je velmi důležité pro naši digitální budoucnost a je to důležité i pro průmyslové subjekty, pro malé a střední podniky, eh, pro jednotlivce a také je to velice důležité mm, je to velice důležité pro všechny. Když se nám podaří úspěšně v tom vytvořit vlastní eh, průmysl, který bude hrát důležitou úlohu v tom cloud computing, tak můžeme potom hledat další důležité partnery. Já teď samozřejmě nemusím vysvětlovat, o co všechno tam jde v tom cloud computing. Vy jistě všichni víte, o co se jedná ale musíme se snažit bourat bariéry, které spočívají v tom, že jsou tady nejasná nebo nedostatečná pravidla v oblasti přenositelnosti dát, ochrany dát, mm, soudní příslušnosti, aplikovatelnosti a tak dále. Toto jsou důležité věci, je to časově náročné a my si nesmíme dovolit dělat chyby, protože jinak eh, by mm, to mohlo ohrozit nás všechny. Takže my všichni velmi usilovně na tom pracujeme, snažíme se, aby bylo dosaženo určitých výsledků. A také poté, co já jsem v lednu v rámci Road Economic Forum eh, spustila určité konzultace, tak jsme dostali 500 reakcí, 500 odpovědí a to jsme se snažili zanalizovat i v rámci dalších konzultačních procesů v roce 2011, takže snažíme se vypracovat podrobné, detailní dokumenty, které jednak tady zajistí analýzy, ale jednak také navrhnou určité kroky. A chtěla bych vás ujistit, že se ze všech sil vynasnažím, aby to bylo všechno co nejrychleji, ale jenom prosím, abyste mě nemenovali, když tam bude určité spoždění, ale chtěla bych vás ujistit, že ten, to, aby to bylo v roce 2012, je i pro mě důležité, aby to bylo ale je potřeba zároveň, aby to bylo tedy zajištěno bezpečně, aby tam nebyly chyby. Eh, hovoří se tady o jednotném digitálním trhu. Zmiňovala to paní Valian a i další. Musíme se snažit, aby podnikové prostředí bylo co nejvíce konkurenceschopné. To je úplně jasná, zřejmá věc. To je jasné všem v Evropě rychle rostoucí malé a střední podniky by také mohly sehrát velice důležitou úlohu, protože zatím, abych to řekla diplomaticky, to ještě není stoprocentně přeshraničně využíváno, nicméně v digitálním jednotném vnitřním trhu by oni měli sehrávat důležitou úlohu. A tady do toho nám zapadá i e-commerce a další, další věci. Musíme tedy nastavit nová pravidla pro digitální trh, a musíme zajistit se věnovat tématům, jako jsou elektronické podpisy, elektronická identita, elektronické transakce, všechny, všechny tyhle věci. Takže budeme se snažit tomu usilovně věnovat ty návrhy co nejvíce urychlit. Já i moji kolegové. Já tady upřímně doufám, že se mohu spolehnout na vaši podporu, tak abychom dostáhli důležitých úspěchu v oblasti eh, digitálního jednotného trhu. Naše tři priority bude transevropský rámec pro evropské identifikace, autorizace a podpisy, dále evropská internetová bezpečnost a konečně celoevropská strategie pro cloud computing. To všechno v roce 2012. Dále mobilní satelitní služby, jak to tady zmiňovala paní Hall, Rozhodnutí parlamentu a rady o MSS představuje jedinečnou příležitost, jak vytvořit vnitřní trh, jednotný vnitřní trh pro tyto služby v Evropě. Na tom se jistě všichni shodneme. V současné době mobil, mobilní satelitní služby nejsou komerčně využívány v souladu s tím časovým harmonogramem stanovaným v rozhodnutí pro MSS. Toho jsme si vědomi. Ale eh, a to navzdory navzdory rostoucí potřebě spektra. Takže samozřejmě, když je tady rostoucí poptávka, měli bychom na to reagovat, eh, ale nastal čas na příslušné vymáhání, prosazování a všichni bychom se měli do toho procesu zapojit. 10. října komise přijala rozhodnutí, kde umožňuje koordinaci úsilí členských států pro posílení eh, používání MSS v Evropě takže operátoři by měli na tom zapracovat, protože jinak se to spektrum může použít pro jiné účely. Ta hra se nebude hrát tak, aby oni si stanovovali pravidla. Ne, ta pravidla budeme stanovat my ve spolupráci s členskými státy. Vy sám, pane předsedo, ale i další kolegové, kolegyně tady hovořili o roamingu. Zmiňoval tady někdo, teď nevím, jestli pan Chichester, že tady je řečeno, že žádná konkurence, to není dostatečná konkurence. A uh, hovořilo se tady o tom už v minulosti, že spotřebitelé toho, z toho sice těží, ale uh, jak jsme zjistili, když jsme mm, přeskoumávali tu situaci, tak eh, ta konkurence tam stále nefunguje, není dostatečná a musíme to tedy nějakým způsobem ještě nastartovat a podpořit. Jsou tady určité možná strukturální řešení, jednak tady podpořit vstup nových subjektů, nových hráčů, zvýšit možnost volby spotřebitelů. Bylo by určitě vhodné, kdybychom každému možnému zákazníkovi mohli zajistit možnost volby Mm, ale musíme prostě nějak začít a uvidíme dále, jak se to vyvine. Já myslím každopádně, že takovýto návrh představuje veliký krok opředu, ale určitě ano, jsou potřeba cenové limity. To by bylo velmi riskantní, kdybychom se domnívali, eh, že něco takového nepotřebujeme. To by bylo příliš optimistické. Takže jaká je situace v oblasti evropských inovativních partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí. Eh, myslím si, že je tady potřeba velmi kvalitní konstruktivní spolupráce. Byla bych ráda, kdybychom dosáhli ještě dalších kroků, dalších postupů směrem ku předu. Jaký je cíl? Podpořit, urychlit inovace, výzvy a příležitosti související se změnou demografické situace. A také je potřeba brát v potaz, že my všichni doufáme, že budeme žít déle zdravější život. A tady to je všechno o partnerství, o zajištění synergií mezi hlavními klíčovými subjekty a musí se mobilizovat příslušné i finanční zdroje na všech úrovních. Jak jsem již zmiňovala v minulosti, pro mě toto bude moje první zkušenost během mého politického života, že budu vnímat ministry financí jako své přátele. Z dlouhodobého pohledu to um, bude jednoznačně potřeba konstatovat, že takováto spolupráce, takovéto využití těchto příležitostí, tak všichni by ve finále mohli platit nižší účty. samozřejmě i vaše podpora těmuto úsilí bude velmi důležitá. Další téma. Enisa, děkuji vám všem za vaše poznámky, za vaše podněty. My jsme si vědomi potřeby aby toho, aby Enisa byla modernizována a posílena. Nicméně, pane předsedo, chtěla bych zmínit, že když byla Enisa spuštěna, tak eh, doba byla jiná. Nevěděli jsme to, co víme dnes, v té době jsme nebyli mm, schopni si ani představit, jaký bude vývoj v některých částech světa. Takže nyní si musíme jasně říci, o co tady jde, co by mělo být v popředí té politiky, kterou chceme po Enise, aby ji realizovala. Jedná se o důležitý nástroj, jak zajistit bezpečnější digitální prostředí a Evropu pro všechny občany i podniky v Evropě. A možná se znova opakuji, ale když já hovořím o tom, že digitální služby všem v Evropě, tak lidé se mě ptají, můžete nám ale zajistit, že to bude bezpečné? A že tomu můžeme věřit, takže všechno je to o té důvěře o té bezpečnosti, kterou tady musíme zajistit, tak aby lidé mohli důvěřovat tomu a aby to vnímali jako něco pozitivního, příjemného, ne nějakou hrozbu, aby to bylo vnímáno jako pozitivní příležitost. Takže v oblasti Enisy se toho musí ještě opravdu hodně udělat. Správně to tady zmínil třeba pan předseda. Jakým způsobem ale vyberete nebo zajistíte, že tam budete mít ty nejlepší lidi, které potřebujete? A já tady jenom Eh, velmi, to musím zmínit velmi opatrně. Včera, než jste se eh, začali smát, včera jsem hovořila k mladým podnikatelům a předsedům správních rad a výkonným ředitelům a já jsem tam měla takové úvodní slova a zmiňovala jsem, že když jsem poprvé vstoupila, eh, se stala členkou Národního parlamentu, oni ještě ani nebyli na světě, tito mladí lidé, takže to jsou věci, které je potřeba říkat velice opatrně a všichni si musíme být vědomi toho, že když chceme, um, aby se whiskets staly členy Enisy, eh, tak musíme na paměti, že po těchto lidech je veliká poptávka všude jinde, po těchto mladých, talentovaných IT odbornících je poptávka všude jinde, nejenom v Enise. Eh, ale samozřejmě měli bychom se snažit, aby se zapojili, zapojili, ale aby schom nabídli vhodné podmínky nejenom jim, ale i jejich rodinám, to znamená vzdělávání a celá řada dalších pobídek. Musíme si být eh, tedy vědomi toho, že první krok už byl učiněn, abychom nalezli ten správný tým v Aténách a jsem si vědomá toho, že ty mobilní týmy také jsou přínosné, ale musíme mít ještě zajištěny operační služby v Aténách. Určitě nemluvíme o tom, že bychom chtěli odejít z Řecka, to v žádném případě ne, jenom je potřeba nastavit nějaký efektivní model eh, operační služby, tedy takzvané, i takzvané ty léktající doktory, jak se jim říká, kteří budou působit ve všech těch místech, kde bude jejich služeb efektivně potřeba. Takže ještě jednou opakuji, zvýšení efektivity, to je velmi, velmi důležité v souvislosti s touto agenturou. Net neutrality. Neutralita sítí. To tady také zaznělo od několika kolegů. Já určitě podporuji cíl otevřeného internetu. Samozřejmě, jak toho dosáhnout prostřednictvím konkurenčního trhu, a to se stále opakuje. Když budete mít konkurenční trh, tak to bude fungovat pro spotřebitele, bude to fungovat pro výzkum, pro inovace a tak dále a tak dále. Ale aby konkurence náležitě fungovala, tak zákazníci musí mít možnost činit kvalifikovaná rozhodnutí takže je potřeba, aby měli k dispozici dostatek informací. Oni musí být schopni velmi snadno, velmi jednoduše změnit operátora, protože jinak to funguje tak, že něco máte na papíře, ale v praxi to nefunguje. Musí se tedy eh, revidovat náborový rámec eh, a musí k tomu být k dispozici příslušný soubor nástrojů, aby to všechno probíhalo hladce a bez problémů. Takže to je něco, čemu věnujeme velkou pozornost, sledujeme to velmi bedlivě a když ta nová pravidla nebudou dostatečná, zvážíme ještě další opatření. Buďme zcela otevření. Um, co si myslíte o tom nizozemském návrhu, jak se ptal pan Haude? My jsme napsali nizozemským orgánům a já jsem vás už o tom informovala. Uh, kde jsme prosili, zda nám můžou poskytnout podrobnější informace o návrhu legislativy. To je podle mě dobrý profesionální přístup, říct nám, o co tam jde, co bude součástí toho návrhu. Já sdílím obavy spotřebitelů, sdílím obavy europoslanců v souvislosti se zablokováním internetových služeb. Musíme společně pracovat v rámci celé Evropy a proto jsem se obrátila na Berek, aby tam zazněl hlas ze strany parlamentu, komise i rady, zda bychom mohli mít nějaký subjekt, který bude nezávislý, ale zároveň bude poskytovat poradenství. Takže jsem požádala Berek, aby nám byly poskytnuty informace o tom, jak situace teď v reálu skutečně vypadá. No a teď bych chtěla počkat, do té doby, než oni mi poskytnou tu zpětnou vazbu, protože jinak eh, to nemá úplně smysl a nepostupovala bych dostatečně profesionálně. Internetová bezpečnost, paní Madarel, bez pochyby EU eh, e strategie pro bezpečný internet, to má také úzkou vazbu na ENISu. Um, to je něco, co by mělo začít fungovat do roku 2015 a snad by to mělo představovat dostatečný obraný mechanismus proti případným napadením a útokům v rámci internetového prostředí. Není tomu tak dlouho, co jsme byli informováni o určitých zkušenostech, eh, takže víme, o co se tady jedná, co je tady ve hře. Měli bychom stanovit, vytvořit nějaká centra, která se budou zabývat internetovou bezpečností, budou sledovat incidenty v oblasti internetové bezpečnosti, budou mít krizové plány na evropské i národní úrovni. A mimochodem, my jsme také velice aktivní ve spolupráci s klíčovými mezinárodními partnery, Mm, v této oblasti je opravdu velmi zřejmé, že to není něco, co se zastaví na nějakých hranicích, takže snažíme se spolupracovat intenzivně s USA, ale i s ostatními stranami. A už jsem skoro u konce. Dále nástroj CEF, nástroj pro propojení Evropy. Tady zaznělo, jakým způsobem um, očekávám, nebo jakým způsobem sledujeme, že to bude vynaloženo, když tady hovoříme o, těch 7 miliardách z 9,2 miliardy, což jsou um, ty prostředky na vysokorychlostní internet a infrastrukturu. Je to, jsou to jenom nějaké sny a přání, nebo to je skutečně velmi seriózní? Chtěla bych vás ujistit, že to je velice seriózní. My jsme hovořili s Evropskou investiční bankou, mm, projednávali jsme to s nimi a i s ostatními, takže to, co jsem zmiňovala, to nejsou jenom někteří, nějací investoři, to je celá řada subjektů, která by mohla propojit příslušné zdroje a nástroje. Je to tedy velice seriózní návrh a myslím, že s takovým zajištěním se můžete dostat mezi nějakých 60 až 100 miliard. Chtěla bych klidně rovnou hovořit o těch 100 miliardách, ale lidé mi říkají, raději se držte trošku při zemi a spíše si stanovte trošku nižší nebo takové střední cíle. Evropští občané, nová soubor práv v jednotném digitálním trhu. Samozřejmě tady se jedná jednak o svobodu projevu, ale zároveň ochrana osobních údajů, minimální kvalita služeb. Všechny tyto věci nám sem spadají. My jsme si vědomi toho, že ta práva jsou rozptýlena všude. Možně, že spadají do různých částí legislativy a není tady úplně snadné to vždycky náležitě propojit. A nicméně měli bychom umožnit spotřebitelům, aby co nejvíce mohli těžit z toho jednotného digitálního trhu. Co plánujeme předložit v rámci digitální agendy? Tak jednak příští rok se chceme věnovat eh, online právům, právům, které se budou aplikovat online a měly by být jasně transparentně nastaveny. Moje velmi, velmi eh, oblíbené téma, které tady zaznělo, zapojení žen. Ano, jednoznačně. Hmm, já souhlasím s tím, že potřebujeme více žen v sektoru IKT. Když sleduji ta čísla, když sleduji ty prognózy, jak to bude vypadat za nějakých 7 až 8 let přímo v tom sektoru IKT, tak je zřejmé, že velmi, velmi potřebujeme, aby tam bylo více lidí a samozřejmě není možné, aby tam byla jenom jedna polovina a to sice stále více mužů. Je tady ale i tato fascinující výzva, že mm, když za nějakých 8 let chcem, nebo za nějakých 10 let chceme, aby toho bylo dosaženo, tak už teď musíme na tom začít pracovat a musíme měnit celkové to nastavení, celkové to myšlení. Musíte se zaměřit na mladší, na mladou generaci žen, a já nehovořím teď jenom o nějakých těch číslech, ta čísla mm, jsou velice působivá eh, z průmyslových subjektů, z organizací, které jsou tam zapojeny, tak eh, to nemám na mysli jenom IKT, inženýři a tak dále. Ne, to, to, to je celá řada jiných eh, sektorů jakým způsobem budou psány programy, programové jazyky a tak dále. Všechny tyto věci, a to jsou fascinující, fascinující věci. Dívám se třeba na kolegyni Pilar, protože vím, že eh, nejenom ve vaší zemi, co se týče zaměstnávání mladých, ale i v jiných částech Evropy, je prostě potřeba využít tuto příležitost. Je potřeba se zaměřit na tento růst a také narůstu mladé generace, když máte tolik nezaměstnaných mladých osob, můžete si, dovedete si představit, jaká jsou očekávání, jaká, jaké jsou naděje těchto mladých v této kategorii. Myslím, že bychom tady měli využít tuto příležitost a podle mě IKT a zapojení žen v IKT, to je velmi důležitá věc, je potřeba se tomu věnovat, je potřeba to řešit ze všech možných stran a ne jenom v oblasti digitální agendy, jak to podporuje komise. A to byl i jeden z těch důvodů, proč jsme chtěli, abyste se i vy lépe zapojili. Jedna z těch věcí, která se řešila i ve Spojeném království, je potřeba to již napojit na systém vzdělávání, odborné přípravy a tak nějak zlepšit celkové to povědomí, aby prostě ty pracovní místa v oblasti IKT byla mnohem více sexy, aby byla mnohem více přitažlivá. Já už jsem napsala dopis celé řadě premiérů a prezidentů členských států, kde jsem na ně apelovala, aby jmenovali také oni takovou nějakou ženu, jako je třeba Marta, eh, která pomůže podpoře této myšlenky, která podpoře bude takovou nějakou zastupitelkou žen v IKT. Frau Kommissarin, ganz herzlichen Dank. Paní komisařko, srdečně vám děkuji za informace, za čas a odpovědi na otázky. Domnívám se, že v následujících týdnech a měsících se jistě často setkáme. Máme před sebou mnohé eh, velké projekty. Děkuji vám.